mikrofon, jinak eh, vám budeme všichni naslouchat. Dobrá, já myslím, že můžeme začít a sice s bodem 9 ehm, způsoby, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020. Nejedná se o tu druhou ještě otevřenou zážitost. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Jednoduchá většina stačí v tomto případě. Hlasovali jste prosím všichni? Vidím, že ano. Končím hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel, takže je tento postup přijat. Pokračujeme bodem 10 ohledně námitky v záležitosti sběrový papír. I zde budeme hlasovat jmenovitě, elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Hlasování je ukončeno. 34 pro, 9 proti, takže přijato. Takže pokračujeme bodem 11. Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí. To jsme odsunuli na žádost zúčastněných, takže o tomto návrhu budeme hlasovat až koncem listopadu. Dále se dostáváme, ano, bude to 27. listopadu, kdy budeme hlasovat. Dále zpráva kolegy Bonaniniho. Zde začneme prvním hlasováním. Pozměňovací návrh 55 ve třech částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. Druhá část pro? Proti? Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Tím odpadá 57, pokračujeme 56, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 58 a 59 identické, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 7 a 60 společně identické. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Jenom liberálové a zelení hlasovali, takže to musíme ověřit elektronicky. Ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. Je to jasně přijato. Prosím, nenechte pracovat jenom dvě malé politické skupiny. Nyní 61. Kdo je pro? Proti. Drželi se přijato 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 9 pro. Proti zdrželi se, přijato. 62 a 64 společně, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 63 pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 10, 65, 66 společně, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, eh, kompromis 2 pro,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 Není to jasné, takže elektronicky zahajuji hlasování 74. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. Přijato. 75, 76 společně pro. Proti. Drželi se. Přijato. 77 pro. Proti. To není jasné, takže elektronicky to ověříme. 77. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Přijato. 17 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 18 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. To odpadá, takže 19 pro, proti, Drželi se. Není to jasné, takže elektronicky to ověříme. 19, zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. Přijato 80 pro, proti, Drželi se. To také ověříme elektronicky, takže 80. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Je to přijato, ale těsně. 81 pro. Proti. Drželi se přijato 20 pro. Proti. Drželi se zamítnuto 21 pro. Proti. Zdrželi se Není to jasné, takže 21, elektronicky to ověříme. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, Proti. Drželi se. Přijato. 25 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 86 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 26 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 27 pro. Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 6 pro proti, drželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, přijato. 94 pro, proti, drželi se, zamítnuto 95 pro, proti, drželi se, zamítnuto 30 a takže 95 ještě elektronicky ověříme. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 30 a 96 identické pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 97 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 30 pro Druhá část tedy, kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. 31 pro. Proti. Drželi se přijato. 32 pro. Proti. Drželi se přijato. Pokračujeme. 98 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. Kompromis 8 pro. Proti zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato, 104 pro, proti, To není jasné, takže 104 elektronicky. Elektronické ověřování 104, končili jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, drželi se přijato. Kompromis 12 pro, proti, drželi se přijato. 107 pro, proti, drželi se přijato. 108 pro, proti, drželi se přijato. 37 pro, proti, Drželi se? Elektronicky to ověříme. 37. Zahojí hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 38 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 39. Dvě části. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti zdrželi se, zamítnuto 40 a 101 pro, proti, zdrželi se, přijato 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 budeme hlasovat. Takže 41 pro, proti, drželi se, není to jasné, takže elektronicky to ověříme. 41 elektronicky, hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. Přijato. 111 pro, proti, drželi se, přijato. 42 pro, Eh, ne, o tom nemusíme hlasovat. 95 nebylo přijato, takže musíme o tom hlasovat. Aha, dobře, takže budeme hlasovat 42 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Dále 43 pro, proti, drželi se, Není to jasné, takže 43 elektronicky ověříme. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Přijato. 44 pro. Proti. Drželi se přijato. 112 pro. Proti. Drželi se přijato. 113 pro. Proti. Zdrželi se? To ještě elektronicky ověříme. 113. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. Zamítnuto, ale těsně. 45 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto 46 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto 47 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 48 pro. Proti. Zdrželi se, to není jasné, takže elektronicky to ověříme. 48. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Je to jasně přijato. 49 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 50 a 51 pro. Proti. Drželi se přijato. Jedna pro. Proti. Drželi se přijato. 53 pro. Proti. To není jasné, takže 53 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Přijato. Dvě. Odpadá. Tři a 54 společně pro, proti, drželi se, zamítnuto 4 pro, proti, drželi se, zamítnuto 5 pro, proti, drželi se, zamítnuto 6 pro, proti, drželi se, zamítnuto a nyní elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 51 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti, takže zpráva je přijata. Blahopřeji zpravodaji. Das waren die takže to byla hlasování. A nyní se dostáváme ke zprávě kolegyně Lindy McEwen, ale máme tady změnu v pořadí. A sice nejdříve budeme hovořit o zprávě pana Rosyho. A proto jako první bude mít slovo, až tady bude trošku klid, slovo dostane pan Rossi. Prosím. Sì, grazie Presidente, questa è una... Děkuji, pane předsedo. Je to zpráva poměrně složitá, poměrně odborná, která se týká ochranných opatření proti škodlivým organismům, které tedy jsou, napadají rostliny, v osivu, tedy škůdci osiv a rostlin, které jsou prodávány uvnitř i vně Evropské unie. Jedná se o systémy, eh, které se týkají léčení nebo eradikace léčení v případě, kdy léčba existuje. To je pochopitelně důležité u vytrvalých plodin, je to důležité v případě dovozu nových rostlin, rezistentních rostlin, pěstování rostlin i osiv a je to důležité pro ochranu biodiverzity, lesů a podobně, které jsou ohrožovány novými škůdci. Dochází k nárůstu eh, problémů jak co se týče zdraví samotných rostlin, tak co se týče výrobků z těchto rostlin. Je to, souvisí to s globalizací i s klimatickými změnami. Všichni se staví příznivě k nařízení, které bylo navrženo na ochranu před škůdci a zvýšení kontroly a opatření proti škůdcům na území Unie, i když v některých případech musíme připustit, že existují pochybnosti v případě opatření jako třeba povinné ošetřování rostlin, není vyloženě chyba, ale vypadá to, že vlastně zasahujeme a nutíme veřejné orgány, aby se eh, vměšovaly do soukromé, eh, do soukromé problematiky, jestliže musí nejprve zkontrolovat, jestli rostliny jsou napadené a potom zajistit jejich eh, jaksi léčení nebo, nebo eradikaci, ale pokud k tomu nedojde, pak hrozí, že se příslušný škůdce rozšíří na větší oblast. Máme na mysli třeba palmy, které jsou likvidovány vystaveny brouky, které eh, jim eh, jaksi napadají listy a pokud proti té, tomu škůdci nebudeme bojovat, tak eh, se ten škůdce šíří dál a likviduje palmy na velkých územích. Musíme se zaměřit na třeba seznam škůdců, problematiku aktů v přenesené pravomoci spíše než prováděcích aktů. Komise ve svém návrhu Eh, navrhuje veliký počet prováděcích aktů, některé se týkají vytvoření a aktualizace seznamu škůdců eh, a karanténních organismů. Eh, jedná se o, o parazity, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost, to jsou takzvaní prioritní škůdci a specifická opatření, včetně karantény, chráněných zón, karan a a, a organismů snižujících kvalitu. E, navržená opatření by měla být spíš předmětem aktů v přenesené pravomoci, což umožní členským státům lépe jednat a konat a dává jim eh, pravomoc eh, zkoumat a aktualizovat a doplňovat existující seznamy. To si myslím, že by bylo lepší, ale bude rád, když uslyším vaše názory, hlavně názory stínových zpravodajů, jestli chcete, abychom podepsali Biankošep Evropské komisi. Osobně si myslím, že Evropský parlament by měl mít dostat dostatečné pravomoci a e, navrhuji, aby e, jaksi e, pravomoci komise nebyly neomezené. Měli, mělo by se jednat o aktiv pravomoc, přenesené pravomoci na pět let s možností prodloužení. Dále problematika omezeného seznamu takzvaných prioritních škůdců. Komise navrhuje, aby prioritní škůdci byli, představovali pouze 10 celkové celkového počtu karanténních organismů. Eh, prioritní paraziti představují zvláštní eh, problém, protože mohou mít velké ekonomické, sociální a environmentální dopady pro náš kontinent a proto je třeba, aby fitosanitární opatření proti něm byla efektivní a eh, místní orgány by měly mít možnost zasáhnout co nejdříve a je třeba, aby Unie zvýšila financování. Já si myslím, myslím, že počet těch parazitů by neměl být limitovaný, jestliže jsou považovány za velmi nebezpečné, protože pokud dojde k velkému počtu nebezpečných škůdců, proč je omezovat na 10 a ne třeba na 15 nebo 20? Eh, orgány mají mít možnost zasahovat, ale existují určité mezery, především v oblasti informování veřejnosti, socioekonomických dopadů eh, škůdců na eh, plotniny, protože spotřebitelé často neznají rizika, která toto pro, znamená pro rostlinolékařství, takže je potřeba zajistit informační kampaně pro veřejnost, aby si byla vědoma nebezpečí v případě dovozu rostlin ze zahraničí zahraničí, především v případě nákupu přes internet a komise by měla vytvořit co nejdříve seznam pro veřejnost, seznam škůdců rostlin ve třetích zemích, v nových ekonomikách, škůdců, které by mohly představovat eh, ohrožení rostlin nebo zdraví lidí. Eh, internetové, internetový obchod s rostlinami představuje problém, protože podle posledních studií eh, nákupy rostlin přes přes internet zvýšily fitosanitární rizika, protože rostliny mohou být napadeny parazity, eh, eh, které nejsou původní eh, a které pocházejí z nezvytlých lokalit. Jsou to parazity nebo mm, škůdci, jejichž léčbu v Evropské unii dobře neznáme a z toho důvodu je třeba zajistit jejich karanténu dovoz rostlin z třetích zemí přes internet není v souladu s fitosanitárními e, nařízeními a ochrana e, obchodníků i spotřebitelů je stěžení, jestliže chceme problém řešit. A kromě informačních kampaní, které jsou nutné, je třeba zesílit návrh komise a upřesnit, že internetové obchody nemohou být vyloučeny z povinnosti registrace. Takže na závěr bych chtěl říci, že eh, je třeba zapojit, zúčastněné subjekty do simulačních cvičení a pohotovostních plánů. Ta situace se v jednotlivých zemích hodně liší a proto by bylo dobré vytvořit společný rámec, aby združení eh, podnikatelů v těchto oblastech byly na tu problematiku lépe připraveni. Eh, co se týče článku 102, Jedná se o návrh výdajů, který by měl být v souladu s prevencí a e, zprávou a šíření invazivních a škodlivých druhů. E, nástroje spolufinancování by měly sloužit k pokrytí výdajů členských států e, na pomoc podnikům financovat rychlou eradikaci rostlin v souladu s nařízením o invazivních nepůvodních druzích. Tento typ akcí by měl být eh, používán v případě potřeby a je třeba identifikovat také prioritní škůdce. Bezpečnostní opatření eh, v eh, podnicích by měly být předmětem také očkodnění. Jestliže třeba jsem soukromý subjekt nebo místní samozpráva, která musí eradikovat určité rostliny, je třeba, aby získala i e, e, odškodné pro to, aby škoda, e, kterou utrpěla ta, ta obec nebo ten podnik, nebyla příliš zatěžující pro daný subjekt. Omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho a rychle, ale je to hodně odborné a zasloužilo si to důkladné prostoumání. Děkuji a nyní mají slovo stínový zpravodajové. Eh, mulțumesc. Eh, o să vorbesc, o să citesc de fapt eh, ceea ce... Děkuji. Tak já zde zastupuji kolegy, kolegu, který tady nemohl dnes být mezi námi. Pokud se týče tady tohoto návrhu komise o postřicích proti škůdcům, eh, tak tady je třeba jednat velice rychle, poněvadž vznikají škody eh, zemědělství. Já tedy eh, vítám to, co řekl pan Rosy, děkuji za jeho práci a také ta otázka přijetí delegovaných aktů v souvislosti s institucionalizací tohoto seznamu škůdců jde o mimo jiné nezbytnou informovanost veřejnosti o rizicích. Nicméně eh, nevyhovuje mi zcela eh, ten tón a eh, respektive ten princip, že v případě událostí, které jsou naléhavé, je třeba informovat pouze odbornou veřejnost. To se týká tří pozměňovacích návrhů. Eh, o eh, krizových plánech. A také v té věci, kde členské země a zemědělci eh, mají možnost přijímat opatření proti škůdcům. Já si myslím, že tady je třeba toto nahlížet také z hlediska životního prostředí, nejenom z hlediska hospodárnosti a mm, tady trošku chybí ochrana životního prostředí. V návrhu komise dále postrádám opatření, která by která eh, by postihovala rizika vypouštění škodlivin, tedy které mají eh, zlikvidovat škůdce Eh, vypuštění těchto škodlivin do životního prostředí. Eh, kromě toho je třeba zajistit to, aby eh, všichni provozovatelé se drželi preventivních principů a to znamená, aby boj proti škůdcům byl také udržitelný a aby se omezily rizika pro poškození zdraví. Pokud se týče finančních plateb, Eh, tak eh, je třeba poněkud rozšířit ten fitosanitární eh, pas, je třeba rozšířit množství informací o příslušných rostlinách pak tady máme článek 373 eh, a další a tady jde o eh, schvalování určitých provozovatelů eh, při vydávání těchto pasů. To je článek 84, je třeba zajistit, aby nedošlo k nekalé konkurenci. Jinak prostě je třeba eh, toto hladce zapracovat do stávající evropské legislativy. Děkuji, James Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji za tvrdou práci a eh, za kompletnost jeho stanoviska. Těšíme se na další spolupráci v příštích týdnech a práci na kompromisech. Myslím, že je důležité, abychom v této oblasti zpřísnili kontroly, poněvadž za poslední rok jsme byli eh, s vědky eh, poměrně katastrofálních účinků eh, chabé kontroly zejména v Velké Británii, kde došlo k ohrožení ze strany ochořelých rostlin ve velkém rozsahu. Je e, třeba, abychom měli pojistky, které by bylo možné rychle aktivovat v případě ohrožení formou šíření nákazy. E, principiálně se eh, komise snaží správně eh, zaměřovat, zacílovat zdroje a stanovovat eh, priority, které by ovšem měly být v souladu s prioritami lokálními, národními a podobně. Tak zde tedy máme kritéria, která se týkají k těchto pasů, tak eh, možná, že by bylo dobré se zamyslet tedy nad tím eh, návrhem eh, desetiprocentního limitu. A pak tady máme otázku implementačních aktů a delegovaných aktů. Toto je problém, který prochází celým tímto balíčkem a zde je skutečně třeba ještě lecos doladit a já tedy bych navrhl určité nařízení, které se bude týkat řízání, eh, řízení eh, výdajů na tento eh, boj proti škůdcům. Tady musíme ještě dále pracovat na tomto tématu a Eh, měli bychom to táhnout dokonce ještě do voleb. My eh, se budeme snažit eh, navrhnout legislativu, která by to skutečně uvedla všechno do souladu. Já se hm, obávám, obávám, že pokud se týče informování veřejnosti, o e, možných e, ohroženích e, ze strany rostlin ze třetích zemí. Toto je něco, co by si měly řídit členské státy sami. Děkuji vám. Děkuji, čili tolik stínovi zpravodajové, nyní Krista Klás a potom kolegyně Ajzo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Rosimu za předloženou zprávu těší, že hovoříme o zdraví rostlin. My jsme před lety eh, schválili směrnici o udržitelném eh, rozvoji ochrany rostlin a tam se hovořilo o pesticidech. Takže ano, jde o to, abychom udrželi zdraví rostlin a na druhé straně, pokud eh, zde máme nemoci rostlin, je třeba proti nim bojovat. Ehm, jde o nyní konzistentnost. Za prvé musíme bránit eh, vzniku nových škůdců, dále se musíme bránit proti eh, stávajícím škůdcům. No a mm, víme, že tedy v horkých létech eh, minulých roků se objevili i zcela noví škůdci. Čili jde tedy o tuto obranu proti škůdcům, ale také hovoříme o posílení výzkumu v této oblasti. Já bych se tedy rád, ráda zeptala komise, jak se toto daří realizovat, eh, zejména pokud se týče vývoje eh, nových ochranných prostředků. Eh, my jsme Eh, už před lety hovořili o fondu, který by měl být pro tyto účely zřízen, ale myslím, že se zatím mnoho neudálo. Hovoří se tady o integrované ochraně rostlin a jestliže pan kolega Rossi to znovu otvírá, tak eh, opět eh, táž otázka, eh, jak se to daří realizovat. jsme si tady stanovili termín 2014, kdy tedy v celé Evropě bychom měli mít integrovanou ochranu proti rostlinným škůdcům. Čili zase, jak jsme daleko. Dále, pane Rossi, myslím si, že seznam škůdců, kteří se povinně musí nahlásit, eh, tak by měl být omezený, protože s tím je spojená obrovská byrokracie a myslím si, že u škůdců, kteří se za stolik nešíří, bychom neměli trvat na ohlašovací povinnosti. Čili myslím, že bychom to měli omezit na to, abychom opravdu eh, zajistili zdraví rostlin. Eh, děkuji nyní paní Ajuzo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaji. Plně souhlasím s tím, co řekl v hlavních rysech a myslím si, že je velmi pozitivní, že v jediném textu je uvedeno vše, co patří do této legislativy. To znamená problematika ochrany rostlin a umožní to zjednodušit celé mm, ty procedury a každý bude vědět, o co se jedná. Co se týče tohoto návrhu normy, je to příliš zobecňující a příliš mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Nařízení by mělo obsahovat všechny základní významné aspekty a není nutné komisi delegovat tolik pravomocí. Eh, samozřejmě využití aktů z přenesené pravomoci může sloužit k harmonizaci eh, procedur, nicméně si myslím, že celou řadu věcí by mělo regulovat samotné základní nařízení. Například seznam karanténních organismů, eh, chráněné zóny a problematika ekvivalentních léčiv a podobně. To by všechno mělo být v tom původním aktu. A je třeba také říci, které škůdci, kteří škůdci jsou prioritní v Evropské unii, protože na ně se soustředí hlavní úsilí, také proto, že se názory liší, co se týče hodnocení rizik podle toho, jestli se nacházíme na severu nebo na jihu Evropy. Takže my jsme toho názoru, že je třeba eh, se hodně soustředit na hlavní priority a proto seznam prioritních škůdců by měl být přímo zakotven v novém svém nařízení. My navrhujeme eh, neuvádět maximální procento prioritních škůdců v textu, protože se domníváme, že počet prioritních škůdců by měl být stanoven podle hodnocení rizika. Je třeba brát v úvahu relativní význam těchto škůdců v jednotlivých regionech Unie. A je třeba upřesnit, a v tom se obracím na komisi, eh, jaké jsou kapacity zásahů v soukromém sektoru. Ptám se na to, protože podle španělského právního řádu není možné pokrýt e, zařízení nebo e, tedy soukromé, soukromá zařízení, soukromé pozemky. E, a co se týče ochranných zón, text navržený komisí neumožňuje přesunout rostlinný materiál, eh, který se nachází v chráněné zóně. Ten tedy absolutně nesmí být převezen jinam. Proto by bylo potřeba omezit problémy vyplývající z tohoto zákazu. Měla by být větší flexibilita. A co se týče rostlinného materiálu, který přichází nebo nepřichází z chráněných zón. Eh, kromě toho nařízení MU1 ohledně eh, postavení obsazení Kanárských ostrovů, totež co se týče některých francouzských zámořských území, je potřeba se toto problematikou zabývat vzhledem k dopadům, které může mít, protože dochází k e, velké výměně, e, jaksi obchodní výměně mezi Kanárskými ostrovy a zbytkem Evropy a nemůžeme na ně tedy v tomto nařízení zapomínat. A nyní, co se týče úředních kontrol. Tady bude potřeba významným způsobem e, navýšit počty pracovníků a kvalifikaci těchto pracovníků, kteří budou mít na starosti kontrolu dojde k regulaci počtu analýz rizik, eh, plánů eh, eradikace a komunikačních plánů a to vše tedy bude zintenzivněno a v tomto nařízení by měly být obecné podmínky a potom každý členský stát rozhodne o tom, co se rozhodne delegovat a komu toto bude delegovat nemůžeme předjímat ty specifické úkoly, které budou delegovány. Co se týče financování, tady není žádná nová souvislost s finančním nařízením, které je nyní předmětem jednání. Eh, co se týče výdajů na eh, rostlinolékařská opatření a je třeba tedy vědět, jaká je tady vazba mezi oběma nařízeními, tak abychom věděli, které Eh, choroby získají finanční podporu. Děkuji. Karin Kanbar. Ja, herzlichen Dank. Ano, srdečně děkuji. Srdečně děkuji. Já bych eh, se chtěla zmínit o dvou zážitostech, které zde již padly, a to je preventivní eh, zásada v souladu s agrární politikou. Nejde pouze o boj eh, pomocí pesticidů, ale jde také o to, jak se zemědělství vlastně provozuje. To byla věc, o kterých se diskutovalo také v souvislosti s ekologickými opatřeními. Je možné na základě základě určitých postupů zabránit rozšíření škůdců. Je nutné tedy zohlednit alternativní zemědělství. Je prostě otázka, zda budu prostě akceptovat na základě monokultur a stejného sledu rostlin vznikají více škůdci a potom se mi zaplatí prostě boje proti nim, anebo zda budu alternativní alternativním zemědělcem, kdy vlastně použije mnohem méně prostředků na ochranu rostlin. To je věc, která by měla být také zahrnuta do těchto úvah. Děkuji a nyní pokračujeme eh, se zástupcem komise. Pokud zde někdo je, ano, prosím. Viděl jsem vás. Prosím, máte slovo. Merci beaucoup. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejdříve bychom chtěli poděkovat eh, navrhovateli a stínovým zpravodajům za eh, tento text, kde se eh, vychází z návrhu komise. Jestli dovolíte, chtěl bych se zmínit o některých aspektech, které zde již byly také projednány. Jde především o aktiv přenesené pravomoci. Zde se dostáváme do jádra debaty mezi mezi institucemi a zde jsme eh, sledovali to, co předepisuje Lisabonská smlouva, především ohledně eh, organismů, které jsou škodlivé. Tento seznam má být změněn prováděcím aktem. Eh, my se však domníváme, že je obtížné a příliš těžké toto dát do textu, protože tyto seznamy budou muset být velmi rychle měněny na základě nových onemocnění a proto navrhujeme, aby to byl akt v eh, přenesené v mm, pravomoci. Dále otázka kompenzací. To je velmi důležité, eh, protože naše akce se týká tří eh, pilířů. Za prvé je to uh, rychlá notifikace výrobců a okamžitá diagnostika, eh, která zjistí, o jaké onemocnění jde. Druhý pilíř jsou rychlá opatření na národní, regionální a lokální úrovni za podpory Evropské komise a za třetí jde o finanční kompenzace dle toho, nakolik byly eh, poškozeny rostliny danými škůdci. Čili zde je nutné v té notifikaci postupovat velmi rychle. Eh, myslíme přitom na ty případy, kdy eh, to trvalo rok až tři roky, než byla onemocnění notifikována. Jde o lhůtu, která však vedla k tomu, že ten škůdce se velmi rozšířil a šance na eradikaci byla malá. Takovéto notifikace eh, zemědělci, lesníky eh, musí tedy probíhat rychle. Eh, proto také kompenzace byly finančně velmi náročné, především v oblasti rostlin, které musely být eh, vymíceny. Eh, když tedy eh, donutíme, aby vlastníci vykáceli ovocné stromy třeba na Sicílii, tak tam nový strom, který nese plody, eh, pomeranče eh, až po deseti letech eh, jsou kladné. Takže měli bychom na to myslet a vše tedy také zarámovat do opatření proti zneužití. E, informace pro veřejnost. Mnozí o tom již hovořili. Je důležité, aby veřejnost byla informována především, co se týče dovozu z třetích zemí. Všichni na letištích znají e, oni e, veliké nápisy, které se týkají zákazu dovozu masa a dalších materiálů. Eh, měli bychom eh, tam ještě doplnit eh, další a sice zákaz dovozu rostlin. Turisté mohou dovážet ovoce, rostliny a bez toho, aby něco o tom věděli, mohou způsobit onemocnění, které se může stát významným. Je přitom důležité také to, co již bylo eh, také uvedeno, a sice aplikovat a zahrnout soukromníky eh, do eh, naléhavých opatření při testování možností reakce na úrovni jednotlivých úřadů. Ještě k invazivním odrůdám. To je bod eh, rovněž důležitý, ale jistě víte, že kolegové v příslušném eh, DG eh, předložili takovýto seznam invazivních škůdců, rostlin i tedy živočichů a ale ne všechno se týká zdraví rostlin. Dále také již několikrát bylo eh, řečeno něco k přístupu eh, na soukromá území, kde rostliny jsou napadeny škůdci. Samozřejmě, že není možné, aby eh, úřady vstupovaly do soukromých zahrad bez informování majitelů a káceli tam stromy. To prostě není možné. Je však velmi důležité, pokud tedy dojde k diagnóze onemocnění také v soukromém e, území, zahradě, golfovém e, území a podobně, tak musí úřady moci uchopit příslušná opatření. Eh, v mnohých eh, případech jde o vykácení a zničení eh, rostlin a stromů tak, aby škůdci se nemohli rozšiřovat. Tuto možnost si chceme ponechat, ale i zde je nutné stanovit další opatření proti zneužití. Jenom jako reakce ohledně pesticidů, ale toto není předmětem této zprávy a tohoto nařízení. Ohledně pesticidů, které kvůli své toxicitě pro člověka, zvířata a životní prostředí byly zakázány a které by však mohly být použity pro určité menší území nebo menší méně rozšířené nemoci. Zde eh, v případě ohnisek onemocnění, eh, která jsou nová, je nutné použít pesticidy, které normálně nejsou povoleny. A to kvůli rostlinám jiného typu, než jak to bylo původně stanoveno. Paní Klás, rovněž hovořila o směrnici o integrované ochraně eh, rostlin. Tato začne platit od roku 2014. My tomu věnujeme velikou pozornost. Eh, debatujeme s členskými státy o opatřeních, která jsou nezbytná pro vzdělání zemědělců, tak aby věděli, jaká rizika jsou spojena eh, také s otázkou třeba zbytkových eh, látek v rostlinách, eh, o přenosu do potoků do vod, o nastavení strojů, které jsou používány pro nanášení pesticidů na polích, o omezení množství těchto pesticidů. Zde debatujeme s členskými státy a připravujeme informační zprávu k eh, těmto eh, použitím v následujících měsících. Jen krátce k eh, rotaci rostlin v souvislosti se zemědělskou eh, politikou. Všichni experti eh, pro zemědělství i pro fitosanitární otázky říkají, že eh, rotace rostlin je praktika, která je nezbytná pro zlepšení výnosnosti eh, půd a pro omezení onemocnění. Je zcela jasné, že když několik let na stejném poli se pěstuje stejná kultura, eh, pak je tato půda eh, vyčerpána a potřebuje se více hnojiv a navyšuje to také riziko onemocnění bakteriemi, škůdci a podobně. Všichni experti jsou si zajedno v tom, že je nutné rotaci rostlin ještě posilovat. My eh, to propagujeme také v oblasti eh, kukuřice a eh, boje proti škůdcům Tuto praxi však vnucovat všem zemědělcům, to generální ředitelství pro zemědělství nechtělo učinit. Je to doporučováno, je to podporováno, ale nikoliv povinně vynucováno. Je to téma, které by bylo příliš obtížně prosaditelné. Tolik, pane předsedo, mé poznámky s pravodaji a také na adresu vašeho výboru. Děkuji a nyní dávám se pět slovo panu Rosimu. Mm, děkuji, pane předsedo. Eh, velice mě těší rozprava, která tady proběhla, byla velmi zajímavá. Děkuji všem, kteří vystoupili, děkuji i komisi, i stínovým zpravodajům. Je pravda, že se trošku dostávám mimo téma, ale u, s pesticidy je potřeba něco učinit, protože příliš mm, velké eh, nepřiměřené užívání pesticidů vyvolává rezistence. To se týká například některých larev na citrusech a tam ten pesticid, který se používá, už v podstatě neúčinkuje a je potřeba Ehm, prakticky eh, likvidovat eh, celé rostliny. Takže bylo by dobré, aby to byl takový integrovaný boj právě s užitečnými organismy například. To by bylo velice užitečné řešit tímto způsobem. Co se týče argumentace komise, souhlasím se všemi předloženými argumenty. Aktiv přenesené pravomoci, prováděcí akty, to je diskuse, která musí proběhnout. Uh, je tu pochopitelně otázka rychlosti, komise může eh, eh, zasáhnout rychle, nicméně nemůžeme jí svěřit všechno. K tomu, co říkali kolegové, souhlasím. Myslím, že bychom mohli mít společnou linii boje proti škůdcům eh, při dovozech, správná praxe, eradikace, léčba zasažených rostlin je třeba jednat rychle, to je samozřejmé, samozřejmě s tím souhlasím a také souhlasím s tím seznamem, eh, eh, který má být co nejomezenější, nicméně neměl by tam být strop, protože když těch škůdců bude víc, bude jich víc, když jich bude méně, bude jich méně, ale stanovit si maximální limit, to mi připadá eh, zbytečné a, a, a kontraproduktivní, protože, ale na druhou stranu, čím bude seznam delší, tím to bude nákladnější. Pak máme takzvané fitosanitární pasporty, je potřeba zvýšit počet k množství informací figurujících na fitosanitárních certifikátech. A jak říkala správně komise, informace musí být eh, poskytovány v místě vstupu na eh, eh, území Unie, jako jsou letiště, přístavy a podobně, protože informovat už znamená zajišťovat prevenci. Ehm, takže děkuji, děkuji všem za spolupráci. Velice mě zajímá, jak to celé dopadne, ale já doufám, že najdeme schodu na nejširší míře. Děkuji. 20. Tak 21. Eh, listopadu v poledne eh, pozměňovací návrhy, to je termín, a 16. 17. prosince hlasujeme zde ve výboru, eh, v výboru zemědělském pak v únoru a předpokládáme, že někdy v březnu nebo v dubnu na plénu. To je všechno k bodu číslo 14 a my se nyní vracíme k bodu číslo 13 a to jsou eh, poplatky za farmakovigilanci. A naší expertkou eh, v této oblasti je Linda McEwen, které dávám slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Kolegové asi si pamatují, že v tomto výboru se už po třetí zabýváme legislativou v oblasti farmakovigilance. To znamená, že eh, sledujeme léčiva, jejich eh, vedlejší účinky, eh, co s těmi informacemi, jak je sdílet v Evropě a tak dále. V minulosti jsme měli v systému potíži, měli jsme tedy ten skandál Mediator, což eh, souviselo eh, s předchozí novou eh, legislativou. No a teď máme nový systém, který jsme schválili před dvěma lety a spolu s tím jsme se shodli na tom, že tato práce farmakovigilantní eh, bude financována poplatky, které budou platit eh, farmaceutické firmy. Eh, nicméně my pořád ještě nemáme systém na výběr těchto poplatků a ten tedy nezbytně potřebujeme. A o tom je vlastně tato legislativa. To, že nemáme tyto poplatky eh, způsobí potíže nejenom té evropské eh, centralizované agentuře v Londýně, ale také členským zemím. Eh, problém v podstatě je takový, že pokud se schvaluje nějaké léčivo, tak se toho ujme některá národní agentura. Problém je ovšem, že nemáme vyřešené to financování. Takže my se snažíme najít systém, který by financoval tuto práci, kterou je nutno odvádět. Debatuje se o tom, eh, jak by ty poplatky měly vypadat, jak by měly být velké a jakmile eh, toto stanovíme, tak jak je potom dělit mezi eh, centrální agenturu a vnitrostátní agentury. Komise navrhuje dvě kategorie poplatků. Na jedné straně je to paušální poplatek, Eh, které by platili všichni, eh, eh, všichni, všechny farmaceutické společnosti agentury EMA. A ta druhá část poplatku by šla na specifické úkoly farmakovigilance a tyto peníze by se dělily mezi EMA a členské země. Tak nejdříve ten paušální poplatek. EMA nyní dostává poplatky od farmaceutických firm za centrálně schvalované produkty. Takže ona zasílá faktury e, farmaceutickým společnostem. Nicméně poprvé tato agentura e, se bude zabývat také decentralizovanými pro, e, produkty, poněvadž farmakovigilance se zabývá jak evropské, tak decentralizované oblasti a tady jde o financování. Komise tedy navrhuje určitou, určitý paušální platbu a odhaduje se, že celké, celkové náklady jsou kolem 38 milionů eur a chtěli by tedy, aby polovičku kryl tento paušální poplatek Komise tedy navrhuje, aby se výše tohoto poplatku odvíjela od počtu položek v databázi, která obsahuje, eh, ano, tam na mě tedy eh, mává eh, předseda našeho výboru, ano, čili, jež abych se k tomu vrátila podle počtu položek v databázi. Tak to navrhuje komise. To by se potom vybralo a nějak rozdělilo. S tím ovšem mám určitý problém s touto koncepcí. První problém spočívá v tom, že eh, já nevím, jestli ten počet položek je tady nejlepší kritérium, poněvadž Eh, máme tam třeba eh, jedno léčivo, které se eh, dodává, já nevím, v sedmi typech různých balení a to znamená, že by potom to jedno léčivo bylo spoplatněno vícekrát. To je první problém. A já jsem toto konzultoval s agenturou EMA a jde tedy o to, nebo navrhuje se, eh, aby se ten poplatek odvozoval od počtu schválených účinných eh, látek nebo ingrediencí. A eh, druhý problém. Já jsem se bavila s agenturou EMA o tom, kolik práce navíc jim to přinese. A mně se zdá, že komise poněkud přecenila Eh, tady se hovoří o 19 milionech eur, ale eh, já tedy eh, to upravuji tak, že to vypadá, jako bych navrhovala větší poplatek na jednotku, tedy na jednu autorizaci, na jedno schválení, ale v podstatě to tak není, protože v té mm, databázi by v důsledku byla by se snížil ten eh, počet eh, položek a eh, bylo by to jenom podle účinných látek a to znamená, že celkově by se to snížilo zhruba na 10,5 milionu. Proč? Protože některé firmy už teď platí agentuře EMA poplatky, takže nerada bych, abychom, aby to museli platit dvakrát. Takže já skutečně navrhuji, aby se eh, to množství peněz z eh, toho paušálního poplatku zmenšilo. Tak to je jedna věc. A druhá věc, to jsou ty specifické postupy. Jakmile se léčivo dostane na trh, eh, tím to všechno nekončí, ale je třeba sledovat tyto, tato léčiva a Firmy musí tedy toto eh, provádět a eh, musí sledovat bezpečnostní problémy, které jsou s tím spojené. A v případě, že se nějaký problém projeví, tak je třeba eh, naléhavě provést vyšetření a toto je třeba specifický úkol, se specifický úkol a zde komise navrhuje specifické poplatky, které by také za tuto činnost šly agentuře EMA. Teď eh, můžete se setkat eh, s lobbysty ze strany firem, kteří budou argumentovat proti těmto poplatkům. Eh, nicméně je pravda, že tento objem práce se zmenšil. Třeba když se podíváme na PSUA, tak tam není třeba platit poplatky ve všech zemích, ale teď už jenom agentuře EMA, čili opravdu je to zlevnění a usnadnění. Eh, myslím si, že způsob, jak by se podle komise měly to poplatky eh, vybírat, jsou v pořádku. Tento způsob je v pořádku. Myslím, že všichni to akceptují i členské země. Ale je zde problém s tím naléhavým postupem, protože my jsme měli ten skandál Mediator A tady tedy komise navrhuje eh, poplatek, myslím, že 168 tisíc eur, eh, které, eh, který by musela platit firma nebo firmy, který se toto vyšetřování týká. Pokud by tedy byl problém s určitým léčivem, které obsahuje účinnou látku, která se objevuje také v produktech jiných firm, tak eh, by to měly platit všechny tyto firmy. A tady se navrhuje ze strany komise mm, eh, rozdělení 70 směrem EMA a nějakých 23 by šel členským zemím. Nicméně, eh, tady největší část práce odvádí e, členská země. Takže teď e, členské země se ptají, proč tedy e, má největší část peněz dostávat EMA. A to je problém v radě. Já tedy v, ve svých návrzích neměním, nějak nepřekládám návrh na změnu tohoto poměry, nicméně v radě to je problematické. Eh, je to tak, že eh, zpravodaj pro ten konkrétní případ eh, se určuje členská země a pak jsou ještě další spolu zpravodaje a to opravdu mm, to je, stojí spoustu peněz a času. Takže to je jeden problém. Druhý problém. Komise navrhuje paušál, tedy je 168 tisíc eur, ale ne, vše, ne všechna vyšetřování jsou stejně náročná, čili já tady navrhuji, aby to nebyl paušál, ale aby to bylo, řekněme, nějak odstupňované. Protože eh, v některých případech jde o přeskoumání účinku jedné účinné látky, někde jich více. Čili v podstatě eh, bylo by třeba, nebo navrhuji, aby tedy EMA měla orgán, která stanoví, eh, který stanoví, eh, jaká výše poplatku je vhodná. No a to je také vlastně otázka pro účetní dvůr. Byla bych ráda, kdyby se k tomu komise mohla vyjádřit také. Dále komise navrhuje aby některé kategorie léků eh, byly vyloučeny, aby jim byly odpuštěny tyto eh, poplatky a v této souvislosti se hovoří, teď si nemohu vzpomenout, jak se tomu říká, homeopatické, homeopatická léčiva, ano. Takže eh, navrhuje se, aby registrované rostlinné a homeopatické přípravky byly osvobozeny. Eh, já jsem tedy eh, se setkala s mnoha lobbysty, kteří za to bojují, takže skutečně tady ta tady ta eh, výjimka bude platit a také ještě výjimka pro mikropodniky. Ale pozor, nebude se to týkat rostlinných a homeopatických, které mají eh, schválení, tedy autorizace. Eh, čili tady mm, by mohla být určitá úprava v návrhu komise. No a pokud se týče generik, zde tedy komise navrhuje nižší poplatky pro generiky. Ale já jsem eh, se ptala u eh, agentury EMA. Tady se na, vy navrhujete eh, slevu 20%. Čili pokud budeme mít nižší ty paušální poplatky, tak samozřejmě z toho už generika budou mít určité výhody. To už je pro ně určitý zisk. Ale teď, když se, se ptala v EMA Eh, kolik mají požadavků, které se týkají generik, eh, tak oni říkají, že eh, v letech 2009 až 2013 to bylo více než polovinu. Čili u generických léčiv, to, že je nějaký lék generický, tak to neznamená, že s tím nejsou spojená rizika. Naopak jsou tady. Naopak se ukazuje, že de facto těch problémů je většina právě spojená s generiky. Eh, čili eh, tady máme problémy taky eh, se zavedenými generiky, protože v některých zemích jsou, mají tedy statut těch zavedených v jiných zemích, to tak není a mně to tady není jasné, jak to vlastně je. Čili eh, je třeba, abychom se na tom shodli poměrně rychle, eh, protože eh, v oblasti farmakovigilance se děje hodně, ale nemáme tady vyjasněné financování, čili teď je tady na nás takový tlak, abychom to ještě dovolili zvládli vyřešit. V radě se proces urychluje, pokud vím, a myslím, že poslední pozice je taková, že Rada by chtěla zrušit eh, veškeré eh, centralizované poplatky. To jsem se dozvěděla z pracovní skupiny z minulého týdne. Eh, byla bych ráda, kdyby se k tomu vyjádřila komise, ale mně se to zdá poněkud nelogické. Podle mě obě části z toho poplatku jsou nutné. Potřebujeme více peněz pro agenturu EMA i pro členské země a je tam třeba mm, nějaké rozumné rozdělování mezi nimi. Dále komise v příštím roce nebo v dalším roce bude další, eh, tedy nová regulace, eh, nová, nové nařízení k těmto poplatkům nebo nová úprava pro tyto poplatky. A my tady opravdu teď potřebujeme eh, rychlé řešení a pokud bychom to chtěli nějak úplně jinak, než jak to je dneska, tak to se může skutečně vyřešit za rok či za dva. A také z tohoto hlediska chci dosáhnout eh, dohody. Já vím, že eh, kolegové eh, kolegové trošku remcají o tom, že tady máme krátkou dobu na pozměňovací návrh, je fakt takový, že já už jsem to odložila, a, ale musíme to de facto zvládnout to, aby se to prohlasovalo na dubnovém plénu, čili opravdu toho času není mnoho. Děkuji, Lindo. Chtěl bych někoho přivítat mezi námi. Pachatele eh, se vždy vrací na eh, místo činu. Je zde můj předchůdce, pan Collins, sedí eh, vedle Dagmar Rodberent a Dagmar vždy říkala, že její bílé vlasy jsou eh, z té spolupráce s ním, ale vítám vás mezi námi. Nyní je stínový z pravodajové Pilar Ayuso za EPP nejdříve. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat vám i paní eh, Lindě McEwen za dobrou spolupráci v této otázce. Fungovalo to skutečně skvěle. Souhlasím téměř se vším, eh, co tady vysvětlovala. A zástupci členských států tedy eh, získají určitou odměnu bude se posouvat dle aktivních látek, účinných látek. Je zde eh, lhůta pro EMU 60 dní pro vyplacení. To je dobrý návrh. Souhlasím s otázkou generik, která nemají být eh, vyčleněna A když eh, agentura musí tedy předkládat zprávy, tak eh, toto musí být také začleněno do nákladu. Ten roční poplatek, eh, to se mi zdá být přece jenom přehnané. To jsem již řekla na zasedání stínových zpravodajů. Eh, komise by měla tedy vyjasnit, dle jakých kritérií se tato částka bude počítat. A především tedy komise bude muset změnit nařízení o farmakovigilanci a proto je nutné se vyhnout eh, duplicitní práci i duplicitním eh, poplatkům. Jsou zde určité kompetence pro EMA, které musí být eh, zaplaceny. Ale na druhé straně také mají členské státy své úkoly. To je důležité především co do rozdělení financování. Ta ostatní vysvětlení komise mě zajímají také. Paní Parvanová. Děkuji, pane předsedo. Já bych taky chtěla poblahopřát zpravodahy. Myslím, že máme velikou důvěru v způsob, jakým spolupracuje se stínovými zpravodaji. Byla to velice úspěšná spolupráce při předchozím kole eh, řešení farmakovigilance a přestože došlo ke spoždění ze strany komise při mm, slučování těchto dvou témat, dokázali jsme to tedy připravit a myslím, že to stihneme do konce tohoto mandátu. Bude nicméně potřeba ještě jednat taky s radou. Ráda bych uvedla, že hlavní by mělo být dosáhnout maximální transparentnosti a jednoduchosti. Nastalo tam určité napětí a střety názorů ohledně toho, jestli EMA má pobírat dodatečné poplatky od podniků a, a problematika střetu zájmu, ale vzhledem k tomu, že to je práce, která se e, musí udělat a, a je to podobná praxe, pak není e, žádným střetem zájmu platit za služby. A EMA by měla být náležitě financována nikoli z rozpočtu, ale těmi žadateli. E, dále, co se týče plateb za aktivní substance souhlasím se spravodajkou, protože jinak vzniknou problémy, jestliže to bude vycházet z velikosti balení. Také by měl být stejný přístup vůči generikum. Dala bych přednost eh, paušální roční platbě protože eh, pokud bychom vycházeli z jednotlivých typů balení, mohlo by to mít eh, negativní dopad na jednotlivé členské státy a obecně si myslím, že tedy můžeme pokračovat v té práci tak, jak ji eh, máme tedy navrženou. A také by nás zajímalo, co komise myslí, jaké jsou odhady dopadů těch dvou možných přístupů, tedy podle položek nebo podle aktivních eh, látek a jinak těším se na další spolupráci se spravodajkou a jsem přesvědčená, že to bude úspěšná práce. Děkuji. Dále paní Karakutakis. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych Lindě poblahopřát k její dosavatní práci je to takové bumerangové dítě, které se vrací eh, k vám po eh, tabákové směrnici, eh, tedy se soustředíme na tady toto téma. Já to tam byl požadavek na rychlé předložení zprávy, ale v podstatě zjišťuji, že nikdo s nikým nesouhlasí, takže to bude obtížné všechny, jak si uspokojit touto zprávou e, celá myšlenka této zprávy, že já vím, že se musí zavést poplatky, ale na druhou stranu um, problematika času a vydaných prostředků Ehm, nevím, jestli eh, má smysl něco přijmout rychle a potom to muset za rok měnit. Ehm, nevím, jestli je to účelné. Mám problém s některými body, třeba co se týče těch poplatků, které by měly být přiměřené. Komise má trošku jiný přístup k financování EMA a my musíme eh, zajistit, že poplatky nebudou duplicitní. Eh, ten systém eh, který je zavedený v současné době, zdá se, není zcela uspokojivý, plně souhlasím s tím, co říká Linda, to znamená, že by poplatek se vycházel z účinných látek a mm, že by e, se s generiky mělo zacházet stejně jako s ostatními léky. E, dále mm, pověřit komisi, aby rozhodovala v budoucnu o tom, kolik se bude platit, to si myslím, že bychom měli mít pod kontrolou, ale jinak jsem přesvědčená, že zpravodajka předloží dobrou zprávu, kterou budeme moci podpořit. Děkuji. Děkuji. Zague, paní Alda Zuzan. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručná. protože si myslím, že v této zprávě je celá řada aspektů, které potřebují objasnit. Ostatně i zpravodajka žádala komisi, aby tyto body vysvětlila a chtěla bych Lindě poblahopřát za její práci na této zprávě. Myslím si, že práce, která nás čeká, bude obtížná a je třeba vzít v úvahu celou řadu otázek. Lindina zpráva značně zlepšuje návrh komise, podle mého názoru, čili je to výborný výchozí bod, ale jak říkala Linda, je třeba, aby komise sama vysvětlila celou řadu mm, otázek, protože jinak stínoví zpravodajové budou těžko rozumět tomu, co komise vlastně navrhuje. Je třeba za prvé zabránit dvojímu vybírání poplatků a taky si myslím, že co se týče malých a mikropodniků, tak by možná bylo dobré také eh, upravit platební lhuty a nebo možnost eh, platby podle eh, platebního kalendáře. To třeba se týká také zemí, které mají obzvlášť závažné finanční problémy. A co se týče těchto zemí právě, by bylo dobré, aby se nedostávali do ještě větších dalších potíží. Co se týče malých a středních a, a mikropodniků, tam ta plánovaná lhůta je velmi krátká, platební lhůta, a v důsledku toho by mohly takové malé a mikropodniky mít problém Eh, pracovat a, a vytvářet tyto eh, účinné látky a léky. Takže tolik z mé strany a těším se na další spolupráci. Jsem přesvědčena, že naše práce bude plodná, i když hm, ty lhuty jsou opravdu krátké a hm, je třeba skutečně, aby nám někdo vysvětlil, jakým způsobem je tento návrh sladěný s tím obecnějším návrhem komise, ale ten obecný návrh nebude předložen e, tomuto e, parlamentu, takže teď ta práce je rozdělená, ta naše práce bude přerušená a my se nedozvíme, jakým způsobem se toto téma zařadí do toho širšího rámce.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

Někdo mi říkal, že si mám sednout vedle Kena, to byl asi ten důvod, proč to nefungovalo. Kolegové, je to obtížný návrh a my jsme ten návrh mohli dostat daleko dříve. Důvod spočívá na straně komise. Je to návrh, který eh, v řadě případů obsahuje naprosto nemístné návrhy a nevím, jestli je to chybou komise nebo EMA, nechci zacházet do podrobností, ale prostě teď tady máme eh, návrh, který při mm, nejlepší můžeme říct je předčasný. Podle mého názoru některé věci jsou nesrozumitelné a ani celá ta myšlenka mi nepřipadá zcela konzistentní a já doufám, že zpráva de McEwen a všechny pozměňovací návrhy umožní, aby to bylo trošku konzistentní, ale teď jednotlivě. Za prvé, co se týče farmakovigilence, Hovoříme o potenciálním ohrožení veřejného zdraví. Hovoříme o signálech přicházejících z, hodně farmaceutických léčiv a to samo o sobě vylučuje homeopatika a jiná léčiva. Když hovoříme o výrobcích, jako jsou třeba byliné přípravky, je jasné, že pravděpodobnost signálů není nulová, ale blížící se nule. Takže to bychom měli také vzít v potaz v každé, v té legislativě, což zatím tak není. Když hovoříme o farmakovigilanci a o aspektech veřejného zdraví, tak by mě zajímalo, proč tento návrh není nikde, ne, neobsahuje nikde zmínku, že se jedná o problematiku veřejného zdraví. Uh, mně se zdá, že z pohledu odpovědnostního my tady zahrnujeme i vnitrostátní povolovací registrační řízení. A když řekneme, že je všechno eh, centralizované a že to je skvělé, tak pak nevím, o čem se bavíme. My se tady bavíme o velikém množství registračních procedur v členských zemích, kde víme, že mohou být dobré a nemusí. A Eh, zmiňují se o čím dál tím starších léčiv, čím dál více generik a vylučovat eh, eh, generika je směšné. Jas, starší produkty jak si vyvolávají nejvíce signálů. A starší produkty jsou ty, které nejpravděpodobněji budou generika, protože jejich patent už vypršel. Takže potřebujete velkou představivost. Jestliže eh, generika a, a, a proč by ta generika měla najednou mít nižší poplatky, jestliže mm, jaksi jejich charakteristiky jsou stejné e, jako u těch starých produktů. A co se týče dalšího snižování poplatku, tady je velké snížení pro malé a střední podniky a e, kolik Susa o tom hovořila. A já sympatizuji s tím, co ona říkala, ale jako definice malých a středních podniků ze strany komise je taková divná. Takže pokud chcete hovořit o malých a středních podnicích, tak byste měli hovořit o opravdu malých podnicích, malých eh, laboratořích nebo malých eh, eh, omezených produktech a ne používat tu definici, kterou tu máte. A když, co se týče různých způsobů financování nebo složek financování, roční poplatek je dobrý nápad, ale paušální roční poplatek v článku 7 je možný jedině, když bude dobře definovaná jednotka eh, podléhající poplatku. Ale tady mohou být milionové rozdíly podle toho, jestli je produkt prodávaný ve větším nebo menším balení. Takže kdy, co se týče toho ročního paušálního poplatku, musíme jasně definovat jednotku podléhající poplatku, je třeba definovat aktivity očekávané od EMA a přizpůsobit k tomu ten, ty, tu výši. A musí být jasné rozdělení a, a rozlišení jejich jednotlivých aspektů. Já považuji za velmi důležitou od otázku, kdo tu práci odvádí. Včera, když jsme hovořili s představitelem EMA, někteří z vás tady nebyli, když Guido Rázi přišel mezi nás. Bylo to velmi zajímavé. A jeden ze zástupců e, výkonné rady eh, říkal, že výkonná rada chce mít možnost hovořit do poplatkové legislativy. A já si myslím, že v rámci zdvořilosti můžeme, jsme jasně řekli, že zákonodárcem je Evropský parlament spolu s radou a v určité fázi komise a nikoli výkonná rada EMA. A ta do toho nemá co hovořit. A měnit poplatkovou legislativu hovořit o delegovaných ne, pravomocích a akt v delegované pravomoci, to si myslím, že je možné řešení, jak měnit tu výši poplatku. Vím, že některé členské státy to ovšem nechtějí Ale pokud chcete postupovat eh, formou eh, aktů v, eh, delego, v přenesené pravomoci, tak to můžete jedině v souladu s parlamentem. A jak se stalo v minulosti, že se nepodařilo náležitě zastavit aktiv v, pravo, v přenesené pravomoci, musíme na to být opatrní. Já si myslím, že aktiv přenesené pravomoci jsou dobrý nápad, ale eh, je třeba to určitým způsobem, jak se mít pod kontrolou. Ehm, tady ta otázka 160 tisíc eur, jak víme, eh, je vymyšlená částka. Eh, vzali jste ty tisíce hodin, které národní agentury předložily, přitom každý ví, že to je úplně vymyšlené a že to nikdo skutečně neodpracoval. A je potřeba udělat několik věcí. Za prvé, ano, jsou tam eh, určité reference, které jsou nutné, ale některé nutné nejsou. A národní orgány se pouze zbavují odpovědnosti. A myslím si, že musíme rozdělit eh, eh, národní registrační eh, řízení a centralizované registrační řízení, protože tam je veliký rozdíl v míře odpovědnosti. Ovšem, samozřejmě i při vzájemném uznávání registrací. Takže máme se, mají se účastnit těch nákladů. Ano, protože je to otázka veřejného zdraví. Ale současně si myslím, že každý národní eh, eh, orgán, který eh, předloží EMA e jaksi žádost, tak může být, nebo má být spravodajem nebo spolu spravodajem, ale to je střed zájmu, v tom si musíme eh, být velice opatrní. A nyní otázka, kdo odvádí tu práci. Samozřejmě můžeme říct, že EMA bude dělat všechno sama, já proti tomu nic nemám. Ale pokud členské státy a národní orgány k tomu mají co říci a nemohou být zpravodaji a nemohou, mají dostat peníze za svou práci, ale my musíme vědět, za jakou práci, za co dostávají peníze. A chci, aby bylo jasně eh, definováno, kolik hodin Eh, dělají a co. Čili to musí být jasný, konkrétní rozpis fakturovaných hodin. Členské státy mohou říct, že EMA toto nedělá, ale o to tady nejde. EMA je veřejný orgán, který zadává práci dalším. Je, kdyby to bylo snažší, EMA to může udělat sama a já proti tomu nic nemám. Ale jakmile se národní orgány chtějí na té práci Eh, zapojit, což je dobře, tak pak eh, mají být eh, za to odměnovány přiměřeně. Ehm, Linda hovořila o tom, že částky bychom měli ještě projednat a, po, a, po, a podívat se na to podrobně. Může se jednat třeba o problematiku, která se týká konkrétního produktu, anebo se to může naopak týkat tisíce nebo dvou tisíc produktů. E, a e, to musíme velice pečlivě e, analyzovat. Takže tady jsem přesvědčená, že musíme si dát velký pozor, abychom to udělali správně a úsporná opatření členských zemí, které členské státy zavádějí a vysvětlují, znamenají, že peníze pro peněz pro vnitrostátní orgány je čím dál méně a e, jak si dofinancovávat se z evropského rozpočtu není řešení. Na to máme strukturální fondy, ale je to e, praxe, která byla příliš dlouho mlčky akceptována a eh, jak je vidět ve výkonné radě, že některé členské státy, včetně mého, eh, že prostě dochází k čím dál mm, větším snahám, jak si eh, čerpat prostřednictvím EMA peníze do, na úhradu Mm, chybějících peněz, ale tady se jedná o problematiku eh, veřejného zdraví a je třeba si říci, co platí podniky, co platí co, co se platí e, národním orgánům, spravodajům, spoluspravodajům a vyloučit spravodaje a e, spoluspravodaje z dotčených e, orgánů. Co se týče paušálního poplatku, Linda má pravdu, že musíme si přesně vidět, co to pokrývá. Jsem přesvědčená, že musíme jasně říci, že e, EMA musí toto e, e, od o, o, sama o, o tom informovat a e, to, protože ten paušální poplatek e, bude e, plati, budou platit tisíce podniků, které třeba nikdy nevyvolají žádný signál a měly by za své peníze něco dostat, čili minimálně tedy ty, tu informační problematiku a podobně. Je tu, myslím, prostor pro pozměňovací návrhy. A takže eh, myslím, že bychom měli mít aspoň pátek večer na to, abychom ještě mohli předložit pozměňovací návrhy. Myslím si, že to by mělo být možné, protože pátek večer by nám dal trochu více prostoru. Děkuji. Okay. On... Dobrá. A nyní komise, prosím. Once first. Mr. Rees. Pan Rees jako první. Sure, thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vyjádření všech zpravodajů i stínových. Já musím říct, že e, pokud se týká většiny vašich návrhů, tak neočekáváme, že by s tím v komise měli eh, potíže, ale třeba pozměňovací návrhy 3, 9, 12, 13 a 14, tak pokud se týče eh, snížení poplatku pro generika, to je trojka a devítka, my se domníváme, že mm, tato toto snížení poplatku by nebylo správné a eh, došlo by k jakési nekonsistentnosti. My navrhujeme minus 20% pro generika na eh, ročním eh, poplatku a pak tady hovoříme o těch rostlinných o homeopatických příspěvcích, tedy přípravcích a jejich osobození u těch generik eh, to záleží na té firmě, jestli se rozhodne eh, eh, to schválit nebo ne. A myslím, že je to konsistentní s požadavkem předkládat pravidelně zpráva, zprávy o bezpečnosti prostředku. Generika, která by měla být autorizována centrálně, a to se týká větších firm, už teď mají 75% eh, eh, redukci poplatků, eh, která se uplatňuje na centrálně autorizované přípravky, čili mm, to už je, myslím, dostatečné. Nicméně Eh, pokud se týče snížení poplatku na základě zavedeného eh, profilu bezpečnostního, eh, tak to by mělo, s tím mělo být zacházeno podobně jako s těmi, těmi šlátkami, s prostředky, které obsahují tyto šlátky. Pokud se týče toho takzvaného referral fee, Eh, čili eh, tady jde o vlastně ty počty těch položek. My eh, jsme proto, aby v právním textu se nacházely částky nikoli procenta. My se domníváme, že EMA má jednoduše a prostě své náklady a bylo by dobré, abychom to skutečně nevyjádřovali v procentech. Toto je také e, potíž, e, na kterou jsme narazili. Jsme se snažili od agentury EMA i členských zemí získat všechny potřebné údaje. Pokud se týče výše e, ročních poplatků, to znamená těch 60 až 2,80 eur, Eh, tak eh, my eh, tady máme definici poplat, položky, respektive jednotky lehající poplatků a vzhledem k údajům, které máme, chceme zdůraznit, že je tady řada dalších proměnných, a bylo by dobré, kdyby tedy počet těch jednotek podléhajících poplatků zůstal stabilní. A mm, tedy eh, proto si myslíme, že úprava tohoto ročního paušálního poplatku eh, je klíčová. Například, eh, když začneme počítat počet produktů, tak jak to navrhujeme, uvažujeme zhruba o půl milionu produktů, kde bereme v úvahu eh, také to, co navrhuje zpravodajka. A eh, podle jeho návrhu eh, by se to snížilo třikrát 130 milionů eur. A dále eh, celkem ten eh, celková poplatku by z těch 19 milionů eh, padla na 10, což de facto by potom odpovídalo tomu, jak to navrhuje zpravodajka. Pokud se týče lhůty, plat, tedy platební lhůt odměn pro zpravodaje, či tam je 60 dní od obdržení zprávy, Domníváme se, že tady není třeba eh, stanovovat termín pro neoplatební hůtu pro poplatky. Eh, myslím, že ta úprava je záležitostí mezi EMA a členskými zeměmi a ty mají mezi sebou tady uzavřeny vhodné kooperační dohody. To by bylo tady to by bylo možná flexibilnější a vhodnější a ještě možná pár otázek bych tady zodpověděl. Pokud se týče eh, eh, sdílení nákladu na práci, tak je jasné, že EMA eh, tady po roce fungování systému není příliš jasné, tedy jaká je dělba práce mezi EMA a členskými zeměmi. Čili to je, se týká také prostě těch komisí, které zasedají a odměny pro jejich členy a podle eh, počtu nebo množství činnosti, rozsahu činnosti, čili mm, to je třeba vhodně definovat. Eh, v radě eh, ta debata také probíhá, vnitrostátní agentury také poskytují další údaje a já doufám, že se nám podaří najít eh, vhodnou rovnováhu v dělbě práce i poplatků. My souhlasíme tedy s tím eh, návrhem, aby rostlinné a homeopatické přípravky byly eh, vyňaty z tohoto návrhu, čili my si myslíme, že by to takto dávalo smysl. Co se týče situace v radě, eh, tam pracovní skupina, expertní eh, skupina se pustila do paušálního poplatku, tedy zda je to správné nebo ne, ale zdá se, eh, že víceméně to bude eh, schváleno tady eh, tato eh, tato kombinace paušálního poplatku a servisního poplatku za odvedenou práci. Pravda také je, že toto je příležitost pro EMA, národní agentury a pro nás jako komisi Eh, začali pracovat, eh, jakom tady společně začali pracovat na novém systému, čili tak to nějak vyplývá z našich návrhů z posledního vývoje a tak dále, čili je vidět, že ono je to poměrně obtížné. poněvadž eh, ty údaje a náklady v různých eh, agenturách hm, dopadají eh, různě a tak dále. No a na závěr bych ještě řekl, že velice rádi budeme úzce spolupracovat, tak abychom se dopracovali finální dohody. Děkuji. A závěrem ještě dávám slovo na naší zpravodajce. Ano, já jsem velice eh, ráda, že rada se vzdala eh, svých tvůrčích nápadů. Tady eh, skutečně oni měli různé návrhy, teda tak, aby z toho měli všechny členské země něco No, e, e, každopádně prostě nějakým způsobem se to platit musí. E, já bych ještě chtěla paní Ajuse říct, že já nenavrhuji zvýšení poplatků pro firmy, pro farmaceutické firmy. Naopak, my měníme definici jednotky, podle které se vyřují poplatky. Takže mm, de facto Výsledkem bude to, že eh, celková, celková výše poplatku bude o něco více než polovičního oproti tomu, co je teď. A když se podíváte na to vysvětlení, tak eh, tam bude méně těch 86 eurových poplatků a budeme spíše na té úrovni těch 60. Takže EMA nyní odhaduje, že eh, by část eh, těch úkolů, které na ní připadají v rámci eh, farmakovigilance, mohla krýt svým současným rozpočtem. A vlastně od nich mám těch 10,5 milionů eur místo těch 19. Čili my opravdu zhruba na polovinu snižujeme množství peněz, které bude dostávat eh, EMA. Takže, aby bylo jasné, já nezvyšuji ty poplatky. Ještě bych eh, kolegům a stělovým zpravodajům měla říci, že na zítra odpoledne je svolané na 15.30 zasedání eh, s aktéry tak, o kterých se můžeme leco dozvědět. No a pokud se týče tedy těch eh, generik, tak eh, skutečně, kdyby to bylo eh, pro každé balení zvlášť, platili by více, než když to bude podle účinných látek, čili skutečně tady je třeba se zamyslet nad tím, jaké dopady bude mít tedy ta změna jednotka, co by tedy základ, od níž se odvezuje zozí platby. K tomu, co řekla Dagmar Berens, čili pobídky pro členské země, aby eh, předávali tuto práci agentuře EMA a tím šetřili doma. Ehm, ano, skutečně je to tak, že eh, ty decentralizované, decentralizované produkty se eh, častěji dostávají do EMA. Ehm, nicméně, eh, jestliže členské země si myslí, že tady budou muset platit víc EMIE, Podívejme se na mediator, tedy všichni říkali, že toto léčivo je problematické, ale prostě dlouho trvalo, než se s tím něco udělalo. Že nebyl způsob, jak s tím něco udělat. Vlastně na konci tedy zůstal pouze na francouzském eh, trhu a tak dále, čili eh, nakonec to dopadlo tak, že to nebyl ničí problém, jenom francouzský. Já mm, prostě chci, aby to bylo tak, že pokud tady máme léčivo, tak si budeme vyměňovat informace, dáme to všechno dohromady a vyřešíme to. V současné době eh, členské země přehrávají produkty na agenturu EMA a nic je to nestojí. Takže tak to je. Přičemž ještě je tady eh, ta věc, že eh, vlastně spolu zpravodajové z členských zemí eh, mají k dispozici maximum údajů, maximum informací, čili my bychom nechtěli nějakým způsobem tady to ignorovat a vymýšlet nové způsoby. Já skutečně nechci, aby tady se někdo cítil jako že je tím postižen nebo trestán. Nám jde o fungování ochrany veřejného zdraví. Myslím, že je to logické. A mně to připadá i jednoduché, protože máme tady spoustu konzultantů a prostě začíná se eh, tak, že řekne, dobře, tak mám už takovou a takovou práci, potřebuji tolik a tolik lidí a bude to stát tolik a tolik, čili proč to v případě Emma neudělat podobně. Emma e, také některé části práce outsourcuje, e, čili tam skutečně e, to musí být spočítatelné. Čili skutečně proč by mělo být tak nemožné stanovit poplatek, který se odvíjí od objemu práce? pokud tady, tady budeme mít jenom paušální poplatky a, a bude prostě jenom půjde o to, aby to komise nějakým způsobem rozdělila mezi centrum a mezi členské země, tak to mně zase nepřipadá jako moc funkční, čili já tady doufám, že spolu s radou dospějeme k nějakým rozumným rozhodnutím já eh, si pamatuji, pamatuji eh, Jana Kuraky, kdy mě to předkládá, říká, to je mm, jako jednoduchá, neproblematická věc, všichni budou souhlasit, ale v skutečnosti eh, nikdo s ničím nesouhlasí. A opravdu my jaksi dva roky tady čekáme na návrh a když jsme ho konečně dostali, tak zjišťujeme, že nikomu nevyhovuje. No, snad to napravíme bude to chtít zdravý rozum a doufám, že to zvládneme včas. A jak řekla paní Rodberen, to je mimořádně důležitá věc pro veřejné zdraví. Prostě legislativa, která není podpořena penězi, nedává příliš smysl. Vielen Dank, Linda. Děkuji, Lindo. Na zvláštní přání lhůtu pro pozměňovací návrhy eh, stanovíme na 18 hodin, a sice to bude 8. 11. 18 hodin. O pozměňovacích návrzích budeme diskutovat 27. 28. listopadu a 17. prosince budeme hlasovat ve výboru plénum a pravděpodobně v Dubnu. Čili je to velmi přísný harmonogram a musíme jednotlivé etapy dodržovat. Takže tím jsme na konci této debaty, ale máme ještě před sebou bod zdraví zvířat. A dnes v zastoupení paní Liotár bude hovořit paní Alda Suza. Prosím, máte slovo. Hmm? Děkuji, pane předsedo. Paní Leotár se velice omlouvá, že není v Bruselu pro tuto rozpravu a její tým si bude psát poznámky a předá jí otázky takže já nebudu zacházet do podrobností, ale budu se držet hlavních linií zprávy. Eh, návrh eh, komise eh, ohledně nařízení o zdraví výžat, zvířat se skládá z velikého počtu článků a toto nařízení by mělo koordinovat a zjednodušovat legis- existující legislativu o zdraví zvířat aby se snížila složitost a zajistila zpráva implementace této legislativy. Také konsoliduje kolem 40 nařízení a směrnic v oblasti zdraví zvířat do tohoto jednoho návrhu, ale je těžko rozumět tomu, že tento návrh s více než 260 články je eh, zjednodušující. Je to velice složitý návrh, a zpravodajka se snažila eh, jej zjednodušit a transparentnit a proto je také předložen velký počet pozměňovacích návrhů. Během redakce zprávy zpravodajka vycházela ze dvou hlavních principů za prvé, že prevence je lepší než léčba, což je e, princip, který klade důraz právě na prevenci. A za druhé, že e, přístup z principu jedno zdraví, e, který byl součástí strategie 2007 až 13, je integrovaný přístup ke zdraví, který se zaměřuje na interakci mezi zvířaty, lidmi a jejich prostředími. Spravodajka ovšem v návrhu komise nenachází vazbu mezi pohodou zvířat a zdravím zvířat. Celá řada studií, studií prokazuje, že je tu přímá vazba mezi pohodou zvířat a jejich zdravím, jako přímá vazba mezi z, nemocemi zvířat a e, e, různými způsoby chovu zvířat pro zpravodajku souvislost mezi pohodou zvířat a jejich zdravím je velmi důležitá a musí být také jasně uvedena v příslušných ustanoveních tohoto nařízení. E, proto předložila několik pozměňovacích návrhů v tomto smyslu. Také bych chtěla zdůraznit, že si je vědomá toho, že komise pracuje na návrhu o pohodě zvířat, a nechce předjímat případné výsledky takového návrhu. Kromě toho zpravodajka zdůrazňuje, že stávající systém intenzivního chovu a přepravy zvířat do značné míry omezuje přirozený pohyb zvířat, což zvyšuje stres a vzhledem k, k namačkání zvířat zvisuje také potřebu používání antibiotik. Bohužel toto vytváří ideální podmínky pro množení patogenů a tomu by mělo být zamezováno v zájmu ochrany zdraví při zvířat i veřejnosti. Protože velmi často nemoc, která ohrožuje zdraví zvířat, může přeskočit na veřejnost. Pokud eh, prevence eh, selže, pak je třeba přijímat nápravná opatření. Návrh komise obsahuje celou řadu různých opatření a staví komisi do centrální koordinační role. Spravodajka souhlasí s tím, že více koordinace a lepší spolupráce je nutné, ale Nemyslí si, že by bylo opatrné eh, zbavit členské státy odpovědnosti a, eh, a eh, demokratické odpovědnosti. Eh, podle eh, seznam eh, chorob v článku 5 a opatření v článku 6 a prevence nemocí, které mají být aplikovány podle článku 8, tvoří základ tohoto nařízení a je přesvědčená, že tato základní část by měla být předmětem demokratické kontroly ze strany Rady a Evropského parlamentu a proto navrhuje aktiv přenesené pravomoci v této oblasti. A konečně, co se týče klonování, no, někteří z vás zaznamenali, že tam uvedla definici klonovaných zvířat do zprávy. Klonovaná zvířata a jejich potomci e, jsou náchylní ke zvýšenému riziku e, propuknutí chorob, které mohou potom přejít na lidi, nebo je tam vyšší riziko malformací a selhání orgánů, pak je tady definice potřebná. Dlouho jsme čekali na návrh komise, E, v, na, pro oblast klonování a stále slýcháme, že už to brzy bude. Evropský parlament má jasnou pozici, co se týče e, klonování a několikrát prohlášil, že klonování e, zvířat na maso by mělo být zakázané. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pokračujeme s tím novými zpravodaji. Paní Ajuzo, EPP a potom e, další. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat e, za vysvětlení ke zprávě paní Liotár v zdraví rostlin je také důležité to, aby byly různé předpisy schrnuty do jednoho textu a to též se týká eh, tohoto. Eh, text eh, paní Liotar se týká zdraví zvířat, kontroly onemocnění, nejde tedy o pohodu zvířat a všechny pozměňovací návrhy, které se týkají toho, to tématu nepatří do této zprávy. Nemůžeme text eh, jak si využít k tomu, abychom tam nadspali všechny naše nápady a všechny naše požadavky. To by, myslím, nebyl ten vhodný Eh, okamžik a to vhodné místo. V návrhu je mnohé, co by mělo být ještě rozvinuto, subsidiární, delegované právní akty a tak jako v předcházející otázce i zde je nezbytné udělat nejdříve seznam prioritních eh, nemocí. Zde je nutné se potom také domluvit na opatřeních, jak potírání těchto nemocí a je nutné stanovit kritéria umožňující hodnocení výskytu eh, této nemoci v daném seznamu či ne. Členské státy tedy musí mít určitou flexibilitu a právě v takových důležitých aspektech, jako je hodnocení rizik. Dále také musíme myslet na programy kontroly a také politiku očkování a interní přepravy zvířat. Takže to jsou věci, které jsou spíše v oblasti subsidiarity. Všechna tato opatření mají však také ekonomické dopady. Účastníci musí být eh, vyškoleni, veterináři, vzdělání, čili na lokální úrovni je nutné učinit eh, mnoho aktivit. Má to ekonomické dopady, funkční dopady, v eh, jednotlivých podnicích a také laboratoře pro kontrolu nemocí jsou velmi významné. Nařízení by mělo obsahovat eh, obecný odkaz na odpovědnost laboratoří. To by nemělo být uvedeno jen tak někde na okraji. Dále zóny bez eh, výskytu nemocí. Zde samozřejmě by nemoci měly být eh, vymezeny, eh, aby se nemohly rozšiřovat, ale mělo by to být eh, uspořádáno tak, aby to bylo také ospravedlnitelné ekonomicky. Toto nařízení má samozřejmě také hospodářský dopad a mělo by to být ve vztahu k rozpočtovým návrhům. Článek 231 kde je seznam třetích států vypracovaný komisí, kde je možný dovoz, je zde odstavec 2, kde se říká, že členské státy stanoví seznamy na národní úrovni, ale to může být komplikované, protože jeden členský stát bude mít určitý seznam, kde, eh, který umožní, aby zvíře bylo dovezeno, ale v rámci EU a potom to zvíře může být přepraveno dál eh, do země, kde to nebude eh, možné, takže toto musíme stanovit jasněji. Dále regulace vývozu, to je sporná věc, dříve to tam nebylo. Eh, a zde se jedná o bilaterální vztahy mezi jednotlivými zeměmi, které dovážejí a vyvážejí. Já se tedy domnívám, že to by nemělo dopad na eh, zdraví zvířat. Je to text eh, o zdraví a nejde tedy zde o pohodu zvířat a podobné záležitosti. Děkuji paní McEwen a potom Andrea Zaroni. Děkuji. Já se zrovna dívám na ty komentáře eh, našeho eh, eh, tínového zpravodaje. Tak zde v poznámkách vítáme tento nový návrh, nebo jde o zjednodušení legislativního rámce, na které jsme dlouho čekali. Nicméně, pan kolega má určité obavy z toho, že komise se snaží nyní zrušit legislativu přijatou ve spolurozhodnutí eh, jenom před několika měsíci, například o nekomerčních pohybech domácích mazlíčků. To by se příště, tedy do budoucna, nemělo stávat návrh komise určitě není návrhem eh, zlepšování životních podmínek, ale eh, zlepšování zdraví zvířat. Ovšem obojí spolu souvisí. Takže pokud hovoříme o eh, zlepšování zdraví, je třeba zmiňovat také životní podmínky Vítány jsou poznámky o antimikrobiální eh, rezistenci, což eh, skutečně je eh, popatření na zlepšení zdraví zvířat i lidí. Také vítá, vítá otázku vakcinace zvířat místo jejich vybíjení a celkově eh, k tomu vybíjení zvířat se stavíme méně tolerantně než v minulosti. A eh, skutečně eh, masové vybíjení zvířat určitě má také své environmentální dopady, kterým se dříve nevěnovalo příliš pozornosti. Další obava se týká počtu implementačních a delegovaných aktů. Některé jsou zásadní a důležité, ovšem chtělo by to mít jasno v tom, co přesně kam se deleguje, jakém časovém sledu a včetně konzultací s Evropským parlamentem, tak aby to na nás nepadlo vždycky přes eh, léto, tak jak se stalo minule, eh, protože eh, měli jsme o tom hlasovat hnedka první den po ukončení letní pauzy. Ano, prostě skutečně měli bychom tady mít konkrétní časový Eh, plán, aby se nám to tady nedostávalo na stůl pod tlakem a v nevhodných termínech. Děkuji. Andrea Zanoni a poté kolega Rozpach. Děkuji, pane předsedo. Eh, tento návrh se týká zdraví zvířat. Čili tím je velice důležitý. Je to přepracování nějakých 40 eh, směrnice nařízení k této problematice. Ačkoliv toto nové nařízení je velmi komplexní a ačkoliv se týká zdraví zvířat, je třeba si připomenout, že existuje přímý a úzký vztah mezi zdravím eh, zvířat a jejich životními podmínkami. Toto spolu velmi úzce souvisí, skutečně. A zdravé zvíře je důležitou garancí pro spotřebitele, protože my dobře víme, tam, kde eh, nejsou zdravá zvířata, a tam, kde tedy nemají zdravé životní podmínky, tam je nebezpečí vážných onemocnění a to se může přenést na lidi. Třeba šílené krávy, tento případ, anebo ptačí chřipka, e, která e, se objevila, tedy několik případů před pár měsíci v severovýchodní Itálii. Dále je tady otázka intenzivního zemědělství, což je také zdrojem zvýšených rizik. E, to nařízení se týká také konkrétních aspektů. E, například e, zásahy týkající se divoce žijících zvířat. A já myslím, že té ochraně divokých zvířat se tady nevěnuje dost. Tady se hovoří jenom o obecných opatřeních protiepidemického charakteru, ale e, není tady řečeno, co máme dělat vzhledem k divokým zvířatům. Tady se žijícím zvířatům, které mohou přispívat e, k šíření nemocí. Čili Tady by bylo dobré to upřesnit. A v některých členských zemích navíc existuje zákon a ochrana divoce žijících druhů zvířat. A třeba v Itálii se tato zvířata považují za státní zodpovědnost a tu není možné předat kamkoliv jinam. A to je třeba zohlednit v tomto návrhu. Spotřebitelé pozorují tento návrh se zájmem. A já si tedy myslím, že eh, my se zde měli promítnout alespoň tedy standardní životní podmínky pro zvířata, protože Eh, pokud eh, budeme mít zdravější zvířata, můžeme očekávat, že také produkty z nich vyrobené budou zdravější. Souhlasím s některými obavami zpravodajky, třeba eh, zrušení elektronické identifikace zvířat a označování masných produktů, třeba skopových nebo hovězích. Já si myslím, že čím eh, lepší dohledatelnost, tím lépe. Kontroly by měly být v celém tom profilu od eh, chovu zvířat až po konec potravního řetězce. Spravodajové eh, hovořili o řadě článků, které dávají velké pravomoce komisi prostřednictvím delegovaných aktů. Ale problém je, že my nevíme, co přesně má být obsahem těchto pravomocí. A to je třeba, abychom toto znali. A pak je tady velké množství různých výjimek. a mm, taky mnoho tedy autoregulačních a autocertifikačních eh, opatření. Možná, že je třeba posílit roli veterinářů a ne je tady pojednávat jako úplně zvlášť. A pak je třeba vyjasnit problematiku převážení zvířat. I tady máme spoustu všelijakých výjimek a, a například pro eh, výjimky z registrace pro ty nejmenší podniky a tak dále. Obecně bych podpořil linii zpravodajky a myslím, že většinu těch, myslím, nějakých 190 pozměňovacích návrhů, eh, tak ty taky podporuji, poněvadž ty jsou zlepšením textu. Jde o komplexní legislativní dílo, eh, které si vyžaduje eh, vyjasnění. Poněvadž eh, když si teď pokoušíme sloučit do jednoho textu původně celou řadu, nějakých 40 různých dokumentů, tak je tady nebezpečí, že můžeme něco ztratit. Děkuji, pana Rozbach. Pane předsedo, tak především děkuji eh, zpravodaji, teď tady bohužel není za kvalitní práci. A eh, také to, že na tomto tématu začínáme pracovat v rané fázi. Pro mě je to téma velmi důležité. Já jsem velmi ráda, že jsme se do něho pustili. Já si uvědomuji, že jde o nařízení eh, ke zdraví zvířat a eh, zvířata mohou být zdravá pouze tehdy, když se jim vede dobře. Takže tady nemá zcela eh, pravdu kolegyně z EPP, ale zdravé zdravé eh, zvíře znamená dobré jídlo na talíři. A prostě eh, zdraví je důležité a to nemůžeme eh, řešit jenom tím, že budeme ta zvířata očkovat vším možným. A možná, že se úplně nezhodujeme, možná, že to dáno také formulacemi v různých jazycích, ale důležité je, aby se ta zvířata, aby byla chráněna prostě a je jedno, jestli je to během chovu nebo během přepravy. Prostě to zvíře na to musí být dobře, abychom měli dobré jídlo na talíři. V této souvislosti a eh, opravdu Eh, jsem ráda, že zpravodaj tam zavádí ten, tuto koncepci One Health, čili zdraví je jenom jedno. Pro mě je jasná jedna věc. Kvalitní potravina pochází z kvalitního zvířete. Pro mě velkým problémem je spotřeba Eh, antibiotik a zejména preventivní očkování nebo podávání antibiotik. Myslím si, že je velmi dobré, že, že se zde zmiňují eh, konkrétní nemoci jako nemoc šílených krav. Otázka ovšem je, kolik moci v této souvislosti dát komisi a jak, tato, jak s ní bude nakládáno. Důležité je, aby mm, své slovo ve věci měly také národní orgány a aby se uplatňovaly eh, osvědčené praktiky. Ano, děkuji. Tak, eh, tolik stínový zpravodajové. Času už nemáme mnoho a proto tedy Eh, kolegyně Lubčenová, pan Šnelha a paní Ajuso, která chtěla eh, jenom odpovědět na otázky, tak eh, každý dostane jednu minutu. Nejdříve paní kolegyně Lubčeva. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit bulharsky. Já podporuji dvě eh, důležité myšlenky v tomto stanovisku. Prevence je lepší než eh, léčba a za druhé eh, ten závěr o masovém vybíjení zvířat, tedy že by se měla využívat pouze v extrémních případech, tak k tomu si říci toto. Za prvé, Máme zde přeshraniční přenos chorob eh, v rámci EU. Pokud by úprava v rámci EU nefungovala, byl by to velký problém. V mém regionu eh, došlo před pár týdny k porážce 200 eh, zvířat kvůli přenosu choroby z Turecka. Proto potřebujeme Eh, tady to mít skutečně dobře ošetřeno, tak aby bylo třeba jednat, když je třeba. Je třeba mít synchronizovaná opatření pro celou EU, poněvadž toto je otázka hospodářských škod i škod na zdraví. Potřebujeme přesnější opatření, tak abychom nemuseli přistupovat k masovému vybíjení zvířat. A za třetí, schvalování injekcí Injekce by měla být přípustné v těch případech, kdy jde o nezbytné opatření v přeshraničních oblastech. A eh, chtěl by tady eh, postupovat eh, po regionech, ne po celých zemích. Děkuji vám. Děkuji pane předsedající Teď máme skutečně málo času a budu stručný. Tento návrh, o kterém diskutujeme již dlouho, od roku 2007-2013 jsme měli strategii pro zdraví EU. Tam bylo také mnohé řečeno, ale já s tím mám veliký problém. A to proto, že v tomto návrhu je několik odstavců, které obsahují a mají obsahovat všechno to, co již známe hygienický balíček, přeprava domácích je to je všechno již upraveno. A teď tady čtu, příslušné orgány mohou eh, přenést eh, následující činnosti eh, tak a tak a potom je zde delegovaný právní akt. Znamená to tedy, že toto nařízení, které jsme přijali a na kterém jsme pracovali celá léta, bude to jednou eh, právní akt v přenesené pravomoci? Komise to prostě jenom opíše. Vždyť to jsou věci, které eh, dobře fungují. Máme zde 40 jednotlivých eh, základních směrnic, které jsou zde schrnuty, ale z toho zase postupovat jinak ohledně přepravy domácích zvířat a není tam nic z toho, co jsme již stanovili. Vždyť jsme skutečně šli do sporu s komisí eh, ohledně toho, co tam může být nebo nemůže být a to tady eh, vypadlo, čili to je vývoj velmi nebezpečný. To, co zde probíhá ohledně přenesených pravomocí, je spíš provokací. Hovořili jsme také o financování a většina říkala, ne, my nechceme prováděcí právní akta ohledně stanovení eh, nákaz. Eh, bylo řečeno, budete v přenesené pravomoci a musíme tedy komisi dát také určitou hranici v tom, co je nebo není možné. A toto eh, nevytváří právní jistotu, nýbrž nejistotu eh, v těchto záležitostech. Takže to nemůže eh, projít. Je nutné to velmi posílit. Já jsem trošku přetáhl svůj čas, ale paní Ajuzo o to zkrátí zase svůj příspěvek. Ano, já budu velmi stručná, aby se to srovnalo chtěla bych říci, že nejsem proti ochraně zvířat. Naopak mám spoustu různých předpisů ohledně pohody zvířat a když tady napíšeme ještě to, co již máme v jiných textech, no tak eh, samozřejmě tento text bude těžkopádný, bude přetížený otázkami, které nevedou k cíli. Ano, děkuji. A nyní ještě komise, která by měla zareagovat na to, co bylo eh, také eh, kritizováno a hovořilo se o provokaci. Děkuji, já se pokusím být stručný, protože máme málo času, takže to, co my tady navrhujeme, to je nová legislativa, která by měla zahrnout 40 let legislativy o zdraví zvířat. Od pozdních 60. let až do dneška. A mělo by to tedy pokrýt veškerou problematiku zdraví zvířat. A tím myslím přenosné nemoci zvířat. Pouze, pouze o těch tedy hovoříme. Takže veškerá tato legislativa, včetně té nejpoz, nej, nejčerstvější, by byla pokryta tímto návrhem. A teď, abych se vrátil k tomu, co tady zaznělo, co říkal doktor Schnellhardt, i nejnovější legislativa, která vedla k dlouhým trialogům a podobně, by taky byla pokryta tímto návrhem. Ale musí to být jasné a, a to uvádíme, my nechceme měnit dohody, které již byly dosaženy v rámci trialogu, kterých se účastnila řada poslanců. Já chci vás ujistit, že existující zásadní ustanovení týkající se registrace a identifikace a označování hovězího masa nebo neobchodního přesunu zvířat v zájmovém chovu bude zahrnuto v tom návrhu. To znamená, že nedojde ke změně toho, co bylo pracně dohodnuto. Je to veliká, veliký legislativní návrh, schrnuje 40 Eh, nařízení a směrnic a stovky prováděcích předpisů a také eh, snižuje eh, vlastně pravomoci komise. Jestliže vezmeme veškeré, veškeré pravomoci, těch má komise v současné době 800 a bude to sníženo na 160, až by bylo přijato toto, to, to, tento návrh. Takže jen velmi, velmi stručně, tento návrh není o klonování, tento návrh není o pohodě zvířat a tento návrh není o geneticky modifikovaných organismech. Co se týče klonování, mohu zopakovat, co tady již zaznělo. E, dojde ke plném zasedání kolegy a komisařů na téma klonování zvířat. K tomu dojde na konci listopadu a na konci, na, na základě této rozpravy komisařů bude předložený ra, návrh radě a parlamentu. Takže to, aby bylo jasné. Pohoda zvířat není součástí tohoto návrhu a jiný proces také zaha, za, začal před třema lety práce na něm pokračuje v rámci komise a bude pokračovat tak, jak je naplánováno. Co se týče seznamu chorob a seznamu eh, plemen a eh, jak to tady zmiňovali někteří poslanci, to není eh, významný, eh, významnou součástí eh, tohoto návrhu. Kritéria pro tento seznam tam jsou uvedená, to znamená, že musí to být eh, případy chorob, které představují významnou eh, bariéru pro obchod a, a podobně, například před třemi lety, kdybychom neměli tu flexibilitu, která byla, tak problematika slintavky a kulhavky hm, by byla řešitelná a nebyli bychom eh, schopni využít 180 milionů ročně na podporu zemědělců na kompenzaci tedy opatřením proti slintavce a kulhavce. A to tež, co se týče výjimek. Někdy plánujeme výjimky, když je situace naléhavá, když nastane krize, potřebujeme větší flexibilitu a pak bychom rádi měli tuto možnost flexibility zachovanou v textu, protože jedná se o výjimky, nikoli o pravidla, ale vzpomeneme si třeba v roce 2001, kdy bylo potřeba vybít miliony zvířat a tuto flexibilitu potřebujeme proto, abychom mohli efektivně fungovat. Také eh, byla zmínka o antimikrobiální rezistenci eh, rezistentní patogeny jsou tady uvedené, takže tyto v podstatě jsou pokryté, takže není potřeba je zmiňovat specificky. Takže tolik ve stručnosti k poznámkám, které jsem si tady poznamenal. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. Jistě dostaneme nový návrh ohledně klonování a podobně. Návrh komise však nesmí být horší než to, co bylo přijato tenkrát v noci v trialogu. To jsme projednali ještě jednou s koordinátory. Všechno ostatní by bylo tedy navrácení se k horšímu řešení. Takže prosím vás, eh, abyste respektovali to, že klonování eh, je tématem eh, Eh, nového textu. To není však eh, téma dnes. Dnes jsme se bavili o zdraví zvířat. Chtěl bych eh, poděkovat všem za tuto debatu a tímto téměř končím zasedání této schůze. 21. listopadu máme lhůtu pro Eh, předkládání pozměňovacích návrhů. Hlasovat budeme 27. 28. Eh, listopadu a potom eh, v březnu či dubnu to půjde do pléna. Tímto končíme tuto debatu. Uvidíme se 7. listopadu za dva dny eh, na společném zasedání výboru ITRE a ENVY od 9 do 12.30 a budu rád, když přijdete v hojném počtu. 17. pak bude ehm, mini zasedání po 30 Eh, minut ohledně soustroví Majot. Tam jsme pod velkým tlakem 27. a ta eh, mini schůzka je tedy eh, výjimečná. 27. listopadu a 28. listopadu 9 až 12.30 a 15 až 18.30 jako obvykle příští zasedání našeho výboru. Přeji vám dobrou chuť a e, některým z vás e, také přeji hojnou účast v trialogu. Dnes jich běží, myslím, na 30 paralelně. Přátelé automobilového průmyslu se nyní setkají na zasedání e, s tínových zpravodajů. Děkuji.